Je tu snaha evidentně házet komunismus a fašismus do jednoho pytle. Zdá se, že to tady všichni podporují. Historické pravdy, rudá vlajka na Reichstagu, Všechno se sype do jednoho pytle a to teď živý fašismus v Polsku, po baltských zemích a jinde. Dochází k persekuci komunistických stran, Evropská unie to zdánlivě podporuje, objevují se kampaně na financování, přepisují se dějiny a podkopává se tak celý systém. Zdravotnictví i vzdělávání jsou tím dotčeny. Kapitalismus v EU není jednosměrná ulice, je potřeba bojovat za Evropu sociálních práv. Děkuji paní Ferhajen na minutu. Totalitarismus Totalitarismus eh, do značné míry eh, eh, je postaven proti základním svobodám. Žádná svoboda cestování, stát sledova, sledova, sledující potlačování základních svobod. Dlouho to tak v Evropě bylo historií a doufejme, že v Evropské unii jsme to do budoucna překonali. Aby se to do budoucna nijak neopakovalo, nesmíme zapomínat na tuto část historie. Musíme vzpomínky na národní socialismus komunismus, fašismus, ale taky eh, totalitární komunistické eh, režimy eh, udržet v pozornosti. Musíme to lidem připomínat. Proto zpracování všech totalitárních systémů a jejich působení na lidský život musí zůstávat důležitou součástí evropského školství abychom jim dobře eh, rozuměli. Eh, vědecké zpracování na univerzitách je také mimořádně důležité. Neseme odpovědnost eh, za budoucí generace, tak aby se toto už neopakovalo, aby totalitarismus v Evropě už nikdy nedostal prostor. Děkuji paní Kosta na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych řekl, že projekt demokracie a solidární Evropy se nemůže rozvíjet, pokud nebude postaven na znalostech uznání dějin Evropy i totalitních dějin nacismu a, totaliz- a komunismu a holokaustu. Jedině tak můžeme ocenit solidaritu, osobní svobody a lidská práva. Je to právě vývoj eh, některých těchto Eh, fenoménů v moderní demokratické společnosti, jako je rasismus nebo xenofobie. Proto potřebujeme evropské vzdělávání, které je eh, založeno na potřebě zkoumat dějiny a potřebujeme proto mít společnou metodiku vzdělávání, a vyučování našich dějin. Proto potřebujeme společné studie, musíme kriticky konfrontovat sami sebe s našimi dějinami. Jedině tak můžeme rozvíjet Evropu. Řekla bych, že je podobně důležité občanské vzdělání v Evropě. Samozřejmě chceme zachovat svobodu v Evropě a proto máme všichni společný cíl, tedy zhodnocovat na historickém podkladě naše společné hodnoty, které jsou v základě naší integrace. Nestačí, abychom věděli, že to musíme dělat. Je potřeba studovat historii, abychom se do budoucna vyhnuli podobným rizikům. Potřebujeme praktické evropské občanství, potřebujeme kritické myšlení a toho se dosažuje velice těžko, pokud kulturu nedoprovázejí znalosti. Kultura nestačí pouze ke kultivování eh, znalosti o dějinách. Potřebujeme vytvářet moderní evropskou kulturu, eh, která pak byla podkladem pro vytvoření evropského projektu. Máme v eh, školských systémech několik negativních příkladů. Jsou země, které se ze všech sil snaží eh, vsouvat do učebnic dějepisu určité věci. Například eh, jen tak pro připomenutí, dnes si připomínáme výročí upálení se Jana Palacha v České republice a připomínáme si mnoho lidí, eh, které se některé režimy snaží potláčet. A takovýto revizionismus není v Evropě přijatelný. Přerušuje pan předseda. Děkuji vám, paní kolegyně. Slovo má kolega Sole na minutu. Děkuji, pane předsedo. V době fake news potřebujeme tím víc společnost, která bude mít pluralitní a svobodná média a kvalitní vzdělávání. Pouze jako dobře informovaní občané můžeme vznášet námitky proti těm, kteří se snaží falsifikovat dějiny, jako třeba Pablo Casals, který říká, že jsme nebyli odpovědní za kolonialismus, že jsme pouze chtěli větší Španělsko. To jsou všechno urážky eh, našich, našich dějin. Je potřeba, abychom se nahlas zastali těch, kteří nemohli přispívat k historickému diskursu. Je potřeba obnovit pravdivé dějiny a napravit to, eh, napravit ty křivdy, kterých jsme se dopustili. Nestačí jen připomínat si oběti totalitních režimů. Je potřeba bojovat se všemi režimy, které staví svou moc na porušování lidských práv. Děkuji, pan Urban Krespo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Španělsko je v Evropě výjimka. Výjimka v podobě beztrestnosti. Ve Španělsku máme pomníky eh, Frankova, Frankova fašistického režimu. Máme různé asociace, které o tom fašismu otevřeně hovoří. Jsou to různé svazy vrahů a tak dále. Máme tisíce mrtvých, které zatím nikdo neobjevil. Jsme na tom nejhůř, nejhůře, co do těchto zmizelých osob, jsme vlastně na světě druzí hned za Kambodžou. Ve Španělsku tím pádem vlastně neexistuje spravedlnost, protože Vidíme, jak údajní kriminálníci se beztrestně procházejí po ulicích. Během celého tohoto volebního období jsme žádali pana Timrmance, aby se setkal s rodinami obětí, on to neustále odmítá. Pokud Evropská komise bude i nadále odpírat to, že by se setkala s obětmi Frankova režimu, tak řečník přerušen. Děkuji. Na minutu pan Precl má slovo. Vážený pane předsedající, dámy pánové, kolegyně a kolegové, když si vzpomínáme na socialistické a národně socialistické e, diktatury minulého století, jistě se shodneme, že tohle patří do učebnic historie a do e, vzdělávání. Ale když jde o to e, hovořit o společných hodnotách, už je to těžší, protože u rodinné politiky, ale i mm, u otázky vztahu mezi národním státem a EU právě debaty se vedou o těchto hodnotách cestách a je dobré, že je můžeme vést otevřeným výsledkem. Nejde totiž jenom o to eh, klást eh, hodnotu, tedy důraz jenom na společenství, ale i na individuum, nejenom na Evropskou unii. Eh, a už vůbec nejde o jedinečnou pravdu. Tohle byly totalitární režimy a právě ty hovořili o jediné pravdě. Opravdu je třeba zápasit a je úkolem zprostředkovávat vzdělání, ale není úkolem státních institucí institucí vychovávat. To je eh, klasický prvek eh, totalitárních režimů a do toho by se Evropská unie vůbec neměla pouštět. Děkuji, pan Lamasur, na minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, a při kolegovi Kovačelovi za iniciativu vést tuto rozpravu dřív. Samozřejmě vzdělávání není v kompetenci EU a nemělo by v ní ani být, ale se, jsme svědky toho, jak se téměř po celé Evropě šíří nenávistné projevy eh, na veřejnosti. Za generace Evropa eh, přešel, eh, zažila téměř trvalý mír. Je to zázrak a tento zázrak byl umožněn právě existencí EU, která rok za rokem pracovala na usmíření lidí, ne aby je mobilizovala proti sobě navzájem, ale kolem společného projektu. A jsme svědky toho, jak tak vz, ale vzniká nová generace e, nacionalistů. Šíří se fake news a fake historie, e, která zlehčuje tragédie 20. století. A my bychom měli na národní eh, úrovni na právě tomto pracovat, abychom e, zůstali. Děkuji. Paní, Paní Libacká, na minutu a půl. Děkuji vám. Totalitarismus to je eh, civilizace násilí, to je pohrdání eh, svobodou myšlení. Eh, ve válce v totalitarismem stačí nám jenom paměť, stačí nám jenom vzpomínka na utrpení národů a jednotlivé vzpomínky ne, potřebujeme toho více. Tím spíše, že současné totalitarismy působí eh, pod eh, pláštíkem demokracie a takové eh, skrývání totalitarismu je velice nebezpečné, protože oslabuje pozornost. Proto je naším úkolem vzdělávat generace mladých lidí, kteří dokážou kriticky a reflexně reflektovat svět Eh, vlastní společnost eh, a budou umět eh, spolupracovat s jinými na zásadě tolerance a úcty k jinému člověku. Vzdělávání je nejlepším a nejúčinnějším prvkem války se návistí s netolerancí a s totalitarismem nedovolme, aby v eh, souvislosti eh, s námi eh, platila slova Indiry Gandhi, která sama padla za oběť nenávisti. Ona řekla, historie je nejlepší učitelkou, ale má velice špatné žáky. My asi nemůžeme dovolit se jimi stát. Děkuji. Děkuji, pan Tarant, na minutu. A děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Myslím si, eh, že eh, slova Johna eh, Dana z nesmrtelněna Ernstem Hemingway neptej se, komu zvoní hra, zvoní tobě, bychom měli mít dnes na mysli. Totalitarismus opravdu může přicházet eh, v různých podobách levicových, pravicových, fašistických, nacistických, trosistických a tak dále. Je důležité, abychom jej eh, vždycky rozpoznali a, a, eh, a řešili ho, když je to malé semínko a ne vzrostlý strom. A jako vždy, jak trochu předcházím svoji dobu a už před řadou měsíců jsem vydal knihu velkého estonského autora, který ví, jak nebo kdo ví, jak rozpozná totalitarismus. Jeho jméno byl Ensart, byl to vězeň ve Stutthofu, protože to byl nepřítel e, říše a později e, byl v Gulagu e, v Orkutě, protože byl nepřítelem sovětského lidu. Já jsem se od něj naučil hodně a já doufám, že jsem vám alespoň trochu řekl za tuhle minutu. Děkuji, paní Forenza, na minutu. Grazie. Děkuji, pane předsedo nemám tolik času, abych reagovala na určitý revizionismus, který tak, tak nějak cítím v některých vystoupeních zde v sále. Evropská unie slaví 9. květen, ale zapomíná se, že to bylo vítězství nad nacismem rudou armádou a zároveň se odmítá jakákoliv autorita socialismu nebo komunismu. Já jsem hrdá na to, že jsme zde v plénu přijali usnesení, které odsuzuje veškeré neofašistické skupiny, že eh, došlo například k tomu, že v Bari bylo zatčeno 25 neofašistů. Myslím si, že se musíme zaměřit na to, odkud totalita pochází. Takové to odličtění, které se znovu objevuje jak v Itálii, tak v Evropě. Například to, že se desítky lidí nechají na moři a vůbec se nepovažují za lidi. Že se zatýká, například jako v případě Čezáre Batisty, řečnice přerušena. Děkuji paní Šojdrová, má kolegyně, došel vám čas. Paní Šojdrová má jednu minutu

to přesně pak kdy zahořela jeho lidská pochodeň. děkuji. Děkujeme. Slovo má paní Rodriguez na minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní komisařko, jak tady zaznělo, musíme si uvědomit, které byly ty nejhorší diktatury. Nejde o to, zda diktatura pochází zleva nebo zprava. Diktatura je diktatura. Jde o její ideologické nasměrování. V Evropě jsme diktatory, diktátory měli. Jak tady zaznělo, často eh, se tváří jako demokraté, jako liberalisté. Často používají jazyk, který eh, lidi mate. Už jen za to by se měli stydět, protože diktátoři mají na svědomí mnoho životů, životů těch, kteří proti totalitám bojovali. Nesmíme na ně zapomínat. Jde o dobu, na kterou nesmíme zapomínat. Všichni se musíme z dějin poučit. Děkuji, pan Kelam, na minutu. Děkuji. Před deseti lety tento parlament dospěl k závěru, že Evropa nebude jednotná, pokud nebude schopná nahlížet jednotně své dějiny. Komunismus a nacismus musíme uznat jako náš společný odkaz. Letos v listopadu oslavíme 30 let od pádu berlínské zdi, ale taková mentální berlínská zeď nás stále rozděluje oběti komunismu stále patří tak nějak no, mezi občany druhé kategorie. Chybí zde ten mezinárodní závazek již nikdy více. Evropské eh, občanské povědomí, co se stalo po druhé světové válce, je velice povrchní a neadekvátní. Evropský parlament rovněž trval na tom, co bude potřeba v této věci udělat. Dovolte mi připomenout vám několik z těch věcí, tedy veřejná debata o podstatě totalitních systémů, Aktualizace učebnic dějepisu, já si myslím, že to by mohla koordinovat Evropská komise. A označení 23. srpna jakožto společného dne připomínání obětí totalitních systémů. Děkuji, paní Ward má slovo na minutu. Evropská unie byla založena jako projekt míru po hrůzách, které vyšli z totalitarismu a nebezpečného nacionalismu. Loni jsme si připomínali rok evropského kulturního dědictví, v rámci který zapojil více než 6 milionů lidí do 12 tisíc akcí napříč 37 zeměmi. Připomínají my si evropské dědictví. Měli bychom oslavovat naši rozmanitost a zapojit ji do formálního i neformálního vzdělávání pro všechny věkové kategorie. Výuka dějin je velmi náročná. A, a samozřejmě v naší minulosti je spousta těžkých chvil, které je nutné promítnout do vzdělávání. Genocida Romů či eh, eh, strašlivý hlad na Ukrajině, který způsobil umrtí 7,5 eh, milionu lidí. Dnes v době politické nestability hmm. musíme spojit Evropany, aby se poučili z chyb minulosti a dokázali spolupracovat, jak řekla paní Merkel řekl, když eh, Vážení kolegové, kolegyně, omlouvám se, ale musím vás přerušit, zvláště eh, k tomuto tématu. Je to nepříjemné, že vás musím přerušit, ale jinou možnost bohužel nemám. Gloga, jedna minuta. Já jsem se osobně setkal se situací, kdy připomínání si totalitní minulosti v Evropě bylo tak zapomenuto. Spolu s dalšími eh, poslanci jsme napsali eh, dopis Jeffu Bezosovi, ředitel Amazonu, aby stáhl prodej sovětských eh, symbolů, srpu a kladiva. A já jsem byl šokován reakcemi některých spoluposlanců. Někteří nechápali, o co vůbec jde, jiní si vůbec neuvědomili, uvědomovali hrůzy sovětského režimu. Měl bych připomenout, ehm, e, e, zda, tedy nejde jenom o nějaký kýčovitý suvenýr. Právě za vlády Srpu a Kladěva byli lidé zabíjeni, mučeni, e, posíláni do exilu. 60 milionů obětí měl komunistický režim a zbytek světa vlastně nevěděl o tom, co se dělo za železnou oponou a Důležité že bychom si to měli připomínat stejně, eh, zakazovat ty symboly komunismu stejně, jako zakazujeme symboly fašismu, protože podtírala svobodu lidská práva demokracie v Evropě. Děkuji, vážení kolegové, nyní pane Kov, jedna minuta. Vážení kolegové, Historická paměť totalitní minulosti je téma, eh, k němuž musíme přistupovat ve vší citlivosti a napříč časem, zvláště pokud jde o komunismus. Země bývalého komunistického bloku si toto ještě pamatují a eh, když se s tím seznamuje dnešní mladá generace, je důležité přistupovat k této problematice objektivně. My jsme si vědomi toho, že texty z poslední doby popisují komunismus jako ten nejhorší jev a přitom řada lidí by si přála návrat komunistických časů. Řeknu vám proč protože v době transformace eh, lidé těžko vyžívají, mají velké existenční problémy. Místo, abychom je rozdělovali na komunisty a antikomunisty, proč bychom se neměli zaměřit spíše na integraci? Děkuji mnohokrát, vážení kolegové. Nyní požádám paní komisařku, aby si vzala slovo a reagovala.

nedopustí aby totalita ovládala nejenom vzdělávání ale i naše společnosti. děkuju. musím konstatovat že mě osobně překvapuje mrzí že ti kolegové kteří právě tu obavu z propagandy evropské unie v osnovách studijních zde vyjádřili tak už neměli dostatek času aby si vyslechli reakci paní komisařky. Eh, a teď budeme pokračovat eh, jménem rady prosím o eh, reakci paní ciot. vážení poslanci dámy a pánové děkuji za velice důležitou a obohacující rozpravu a vím, že tady panuje široký konsenzus vzhledem k významu vzdělávání v budování budoucnosti Evropy založené na společných hodnotách, společném porozumění a tradicích a také společném povědomí o historii Evropy, včetně totalitarismu parlament si může být jist, že rada toto téma zachová na špičce politických priorit také v budoucnosti. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát. Vážení kolegové, rozpravu uzavírám. A další bodem na pořadu jednání je stav základních práv Evropské unii v roce 2017. Maria Abras, čtyři minuty, zpravodaj.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 vy jste uh, eh, uh, eh, sehrali roli stínový, a, a kolegové, kteří se byli uh, stínovými zpravodaji k situaci uh, ohledně základních práv v Evropě v roce 2017. Musím říci, že ta zpráva musela být velice stručná a je stručná. Pokud se podíváte na základní práva v celé Evropě během uh, roku, tak je jasné, že uh, někdy budete chtít hovořit o strašné spoustě věcí. Tomu jsme se vyhli a zaměřili jsme se na šest hlavních témat. Některá z nich jsme rozebrali nezbytně rozsáhle. Samozřejmě všechno jsou eh, plná eh, nepopiratelných fakt. Eh, práva vláda zákona, svoboda médií, svoboda schromažování, rasismus, xenofobie, diskriminace, nenávistné projevy a další způsoby projevy netolerance, role a mandát. Museli jsme se dohodnout o mm, politických a mor- morálních kritériích a vycházeli jsme eh, z toho, že jsme nechtěli eh, vytvořit úplně eh, neutrální analýzu základních práv v Evropě, ale naším cílem bylo ehm, přijít se společným zamyšlením nad evropskými hodnotami. Nebránit je jenom, ale také nastínit způsoby, jak je zlepšit, jak zlepšit chartu. Dovolte osobní poznámku. Nikdo nepředpokládá, že ta charta bude silnější a živější, pokud zachováme článek 51, který by měl být vykládán šířejí, tak abychom se vyhnuli tomu, abychom jeli dopředu, nicméně se zataženou ruční brzdou. Já si myslím, že jsme vytvořili eh, dobrou zprávu a, a eh, mm, zdůrazním jenom několik věcí. Pokud jde o eh, právní stát, tak tam jsme zdůraznili, že neefektivita EU e při mm, ukončování porušování hodnot podkopává i důvěru mezi členskými státy a důvěryhodnost Evropské unie. Migrace eh, je stále eh, zásadním problémem. V roce 2017 650 tisíc eh, žadatelů o azyl požádalo o, o mezinárodní ochranu ve členských státech. Tisíc uprchlíků, více než tisíc uprchlíků utonulo ve středozemním moři. Eh, poskytování humanitární pomoci bylo kriminalizováno a členské eh, státy eh, nebyly schopny realizovat dublinské nařízení. Příčiny jsou jasně pojmenovány v textu. Teď, když jsou někteří lidé napadáni, Svoboda médií, svoboda schromažďování byly dříve základními právy Eh, eh, zcela automatickými a teď je třeba na ně, eh, o ně znovu bojovat i v zemích, kde by se neočekávalo, že budou mm, v ohrožena. Rasismus, xenofobie, diskriminace, nenávistné projevy, řada forem netolerance, Eh, omezují eh, eh, rovnost a svobodu mezi lidmi. Popisujeme řadu forem netolerance a diskriminace. Popisujeme, že život může vzkvétat jenom pokud bude to v atmosféře svobody a v bohaté půdě s justice. Hovoříme tady o Fra, která sídlí ve eh, Vídni, která dělá velice dobrou práci a nikdy jsme se o ní nezmiňovali v eh, své zprávě předtím. Měli bychom ji eh, podpořit a mm, mm, také ji podpořit právě při oznamování případů potřebují eh, pomoc. Eh, našich 21 stránek, myslím, eh, představuje text, který zároveň je jednoduchý, jasný a silný. Děkuji stínovým zpravodajům a radcům, kteří jasně přispěli k tomuto uspokojenému výsledku. Mnohokrát vám děkuji. Já eh, děkuji, pane eh, zpravodaji, a eh, srdečně vás vítám, dámy a pánové. Prosím vás všechny o dodržování řečnické doby, neboť v 17 hodin začneme hlasování. Takže prosím, nechci nějak radikálně intervenovat. A teď dám slovo paní komisařce Fiorové. Máte slovo. Mr. President, honorable... Vážený pane předsedo, vážení poslanci, chci poděkovat Evropskému parlamentu za trvalé soustředění se na problematiku lidských práv v Evropě. Začnu právním státem, eh, který má zásadní význam pro fungování EU. Za poslední léta byla EU zavázána podpoře vládě práva v celé Evropské unii a samozřejmě úzce sleduje situaci v EU a právě právní stát nebyl nikdy tak vysoko na našem seznamu priorit. Navrhli jsme nařízení pro ochranu rozpočtu EU v situaci, kdy se setkáváme s řadou nedostatků ve vztahu k právnímu státu v členských státech. Komise připravuje další iniciativu k posílení právního státu ve světle práce Evropského parlamentu, včetně usnesení o demokracii, právním státu a mechanismu základních práv přijatém v roce 2016 a navazujících rozprav. Na základě kroků polské vlády jsme iniciovali postup podle článku 7 v září loňského roku. Se parlament rozhodl spustit stejný postup na základě kroků maďarské vlády. A to jsou kroky zcela bezprecedentní. Komise využívá také postup pro porušení smluv, když jsou eh, porušena pravidla EU ze strany členských států. Používáme další nástroje, včetně auditu a šetření související s využíváním fondů EU a také evropský semestr, abychom monitorovali proces reform v členských státech. Celkově EU podporuje nezávislost, kvalitu a efektivitu systému spravedlnosti justice, protože vnitrostátní soudci jsou také soudci EU a spolu se soudním dvorem jsou strážci eh, těchto hodnot a svojí úlohou eh, také v řízeních o předběžné otázce mají eh, důle, velký význam a také zachovávají vzájemnou důvěru mezi členskými státy a jejich justičními orgány. To podtrhuje um, judikatura Soudního dvora, která zdůrazňuje, že vzájemná důvěra vychází z premisy, eh, že vnitrostátní soudy právě odpovídající justiční ochranu nabízejí tak, jak se potvrdilo také v poslední době právě rustiční justiční přeskum patří k hlavním hodnotám, na nichž Evropská unie stojí ve vztahu k výzvám pro ženy v oblasti práv žen. Chci zdůraznit, že práva žen jsou také mezi našimi prioritami. Rok 2017 byl rokem řady akcí v této oblasti. Kolokvium eh, proběhlo a také k hlavní významu je také Istanbul Istanbulská úmluva a také předpokládáme, že právě EU eh, e velmi brzy k Istanbulské úmluvě přistoupí a teprve v závěru řeknu pár slov o mediální svobodě a občanských právech. Nebo ještě mi nedošel čas? Děkuji. A teď tady mám eh, procedurální připomínku, pan Zdechovský

Děkuji. Já vám děkuji eh, za připomínku. Eh, vy navrhujete, aby eh, Rumunsko tady byl takový zvláštní případ, ale Rumunsko dělá a vykonává jenom úkoly předsednictví, takže my to vyřídíme radě tohleto a, a na základě toho e, bude tedy e, Rumunsko reagovat nebo nebude reagovat na tento úkol. E, a teď za EPP bude hovořit paní poslankyně Barbara Kudrická. Pane předsedo, Dnešní zpráva pojednává o nejdůležitějších výzvách, které stojí před Evropskou unii, porušování zásad právního státu, diskriminací a nenávistnými projevy. To je dobře, protože rozdělení nebo porušování principu eh, rozdělení moci eh, eh, nedostatek eh, reakcí úřadu eh, na akty eh, agrese a nenávisti vůči politickým protivníkům vedou k atmosféře, která je nakloněna teroristickým aktům. Takovýmu aktu padl za oběť grenský primátor Adamovič. Je to výsledek atmosféry nenávisti, se kterou se potýkáme v Polsku už tři roky. Dnešní zpráva je zprávou o navrácení základních hodnot do běžného života, o návratu e, důstojnosti e, člověka a jenom až tohle e, se splní, nebude smrt Pavla Adamoviče marná. Je dobře, že zpráva tak dobře popisuje v systém právního státu a jiné další základní hodnoty v Eh, Evropské unii, protože ani eh, princip subsidiarity, ani jedné eh, hodnoty nemohou ospravedlnit mm, tento, tedy porušování zásad právního státu. Je dobré, že se zde kritizuje článek 7 podle jednoho pozměňovacího návrhu a, a, a také děkuji Franku Engelovi za vypracování dobrých kompromisů a proto eh, za EPP eh, zde vyzývám k přijetí zprávy. Děkuji a, já ještě jednou eh, prosím o dodržování řečnické doby za socialisty a demokraty paní Silvi Guillaume. Merci, Děkuji vám, pane předsedo. Tato výroční zpráva eh, k problematice eh, základních práv by měla být už rutinou, ale to není správně. Víme, že v roce 2017 byl zásadní podstatný zlom lidských práv. Uvidíme, že některá práva eh, eh, byla předmětem kolektivní vyjednávání a přitom eh, některá práva mají být předmětem jednání, protože bylo postupováno proti základním právům, proti nezávislosti justici, potírání občanské společnosti a téměř ilegální jednání na Eh, v oblasti médií. A právě Rada komise v souvislosti eh, s článkem spustil článek 7 a to bylo skutečně nezbytné práva žen. Eh, právě sexuální obtěžování se stalo předmětem kampaní v médiích jako mýtu, ale práva žen nejsou dostatečně garantována. Důležité je, aby byl například přístup k prostředkům plánování rodičovství, včetně antikoncepce koncepce. Všechny ženy v Evropě by měly mít právo eh, rozhodnout se o nakládání s vlastním tělem. Ehm, a eh, také eh, další záležitost je velmi aktuální migrace ta již eh, eh, pokračuje a přesto se řada států odmítla připojit k evropskému plánu. A víme, že jsme se eh, rozhodli přistoupit k Dublinské umluvě, ale přesto tady něco chybí. Víme, že se objevuje homofobie, rasismus, antisemitismus a práva občanů by měla být garantováno i v souvislosti s Brexitem. A myslím si, že tady to zaznívá z parlamentu, z komise a já využiji tě, těch pět pět sekund, které mi zbývá, abych eh, eh, popřála eh, své tři, která slaví narozeniny. Děkuji. Já vám děkuji. Zdravím vaši dceru. Vidět, že je to mladá dcera, tak za EKR pan Jurek. Jeho mikrofon. Dámy a pánové, dnes hovoříme o stavu základních práv v roce 2017. V tomto eh, roce eh, v Prým am Kimze v Bavorsku eh, mladá afgánská křesťanská konvertitka, žena, která byla uprchlicí, byla zavražděna v aktu nenávisti proti křesťanům od člověka ucházejícího se o azyl. Tou dobou Švédsko odmítlo udělení azylu jiné křesťanské konvertice mladé mladé iránské herečce. Ve Francii eh, v témž eh, roce eh, průměrně každých 10 hodin došlo k znevážení nějakého křesťanského hřbitova. V Německu také docházelo k takovému aktu každý třetí den. V témže roce ten oslavovaný Femen eh, eh, nectil eh, jesličky na náměstí svatého Petra v Římě. Navzdory tomu, že v této zprávě jsou nové formy v úkor, jako je aporofobie a transfobie, tato zpráva ignoruje nenávist vůči křesťanům a Eh, bohužel tento fenomen, eh, který eh, doprovází náš život, nepotvrzuje mlčení o nenávisti vůči křesťanům, je samo o sobě aktem pohrdání antikřesťanským a, ten, tato zpráva je způsobem schvalování takovýchto činů. Děkuji teď za liberály Louis Michel. Oui, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Tento rok Evropský parlament dělá inventuru oblasti základních práv v Evropské unii a opět parlament apeluje eh, na eh, to, aby se postupovalo proti porušování a narušování hodnot, eh, tak jak k tomu nastává v členských státech. A je to aktuální zvláště nyní, když se blíží evropské volby. Jsou to věci, které nejsou nové. Volíme mezi dvěma dvěma Evropami, Evropou demokratickou, liberální, která i nadále pokračuje v projektu evropské integrace a chrání občany tak jak tomu bylo u jejího zrodu na konci války. Ale pak Evropa, která považuje zásady právního státu a ochrany menšin za zbytečné až negativní, či volí selektivní morálku tak to také jsme slyšeli z úst kolegu před pár chvilkami. A musíme si volit právě mezi těmito dvěma Evropami tváří v tvář eh, voličům Evropské evropských volbách. A myslím si, že proto je naprosto neodkladné, aby představitele eh, eh, členských států zavedli mechanismus dohledu, tak jak už zdůrazňuje Sophie Infeld a také Evropský parlament, eh, kteří pravidelně sledují to problematiku respektování lidských práv v každém členském státě. Když vidíme, že tady jasné svědectví o tom, co v každém každém státě chybí, jaké jsou tam nedostatky a právě proto je důležité uvažovat o základních právech a jejich stavu. Mr. Michel, can you wear your headphone? Because there is a... Pane Micheli, vezměte si sluchátka, je zde otázka podle modré karty. E, přijmete modrou kartu od pana Golniše? Ano? Takže pan Golniš. Děkuji vám, pane Micheli, děkuji vám, pane předsedo. Moje otázka bude stručná. Pane Micheli, jste belgický politik, eh, máte vysoké postavení a nepovažujete za překvapivé, že vaše země Belgie, eh, eh, tam jedna z hlavních opozičních stran, Flamsblok, byl prakticky zakázána justicí ehm, a nikdo proti tomu neprotestoval na půdě tohoto parlamentu. Děkuji vám za odpověď. Já to nepovažuji e, e, e, za šokující, když je nějaká strana zakázána, pro, protože i ilegalita, v které může pokračovat ve svém boji, a je to samozřejmě protiústavní. Samozřejmě uvědomuji si, že v Lamsblok ono už to není Vlamsblok, ale Vlamsblank, eh, tak eh, eh, před, je velmi blízká právě vašemu politickému uskupení a proto tady není na místě, abych hodnotil jednání stá- belgického státu. Samozřejmě, že se ví, že jde o naprosto fašizující stranu. Děkuji vám. Eh, zazněla otázka, zazněla odpověď. A teď Anna Miranda za zelené. Děkuji vám, eh, pane předsedající. Já bych eh, ráda poblahopřála zpravodaj k této zprávě. Ta zdůrazňuje to, o čem mm, co, co myslíme právy a svobodami. Důležité je, aby tohle nezůstalo jen na papíře, abychom skutečně analyzovali, co se děje. Byli eh, jsme eh, svědky toho, co se stalo s tisíci uprchlíky. Eh, víme, jaká je situace v jejich případě. Vidíme, co se děje s lidmi, kteří utíkají, aby se zachránili život. Vidíme, co se děje na středozemním moři. Určitě to vstoupí do historické paměti Evropy. Eh, ten eh, rok také byl obtížný pro eh, práva a žena, a reprodukční práva a sexuální práva a práva na potrat. Byl to negativní rok pro svobodu vyjadřování a schromažďování, zejména pokud je o koncentraci eh, médií a moci v nich, eh, diskriminace, rasismus, xenofobie, eh, vyzývání k nenávisti, to je základem toho, čeho jsme svědky teď. A mm, hrozby eh, z těch eh, stran, eh, jako je paní Lepenové, tak to je zcela jasné, že existují. A teď paní Veržia Zague. Merci, monsieur. Děkuji vám, pane předsedo. Chci nejprve poděkovat zpravodaji a všem stínovým zpravodajům. Vidíme, že krásně strukturovaná zpráva v pěti kapitolách. Vidíme, že právě lidská práva jsou stále aktuální právní stát a Eh, myslím si, že to by mělo být proti všem politickým konstruktům. Musíme si uvědomit, že porušování by mělo být postihováno bez respektování práv. Eh, je ohrožena demokracie a já bych ráda sněla, eh, kdyby komise dokázala tak efektivně reagovat také jako u rozpočtové politiky problematice lidských práv, oddělení moci, nezávislost justice, svoboda projevu, eh, práva žen eh, proti nenávistným projevům a podobně. Eh, vidíme, jak se eh, toto šíří vůči všem menšinám, ať už jsou to migranti, eh, tak vidíme, jak jednají politikové, kteří ukazují špatný příklad. Je to taková surrealistická rozprava o marakešském paktu a vidíme, jak některé vlády spochybňují text, který byl v červenci 2018 jednomyslně přijat. A situace reakce v tomto směru je ještě zraditelnější. Myslím si, že historie je politování hodná, když se podíváme na ty, kteří nám dnes vládnou. Děkuji. Děkuji bardzo v jménu grupy EFDD. Děkuji a za EFDD paní Laura Ferrara, prosím. Děkuji, pane předsedo. Řešíme výroční situaci lidských práv a opět hovoříme kriticky, co se týká takových hodnot, jako je lidská důstojnost, rovnost, respektování zákona, boj proti diskriminaci, což by mělo být základem každé demokratické společnosti, která je založena na principech právního státu. I v této zprávě se objevuje několik zásadních témat, Hovoří se o fenoménech, které se vyskytují v celé řadě členských států. Rasismus, xenofobie, násilné činy, činy proti eh, ženám, činy proti migrantům, útoky na právní stát, omezování svobody eh, vyjadřování, dezinformace a hovoříme o, také o korupci, což je vždy hrozbou pro práva našich občanů pro eh, v podobě té, že tedy zkresluje ty prostředky, které se mají jinak dostávat do veřejných služeb. Eh, vzhledem k tomu všemu je potřeba vytvořit evropský mechanismus pro monitorování celé této situace a pro boj s poškozováním, porušováním eh, těchto základních práv je potřeba intenzivně se zaměřit na fenomény, jako je chudoba nebo deprivace, což by mohlo být, čehož by mohlo být dosaženo zavedením systému minimálního platu v členských státech. Je potřeba všem zajistit důstojné životní podmínky. Je potřeba zvýšit míru sociálního začlenování a zlepšit situaci na trhu práce, aby všichni měli dostupno, dostupné základní služby a tím pádem lepší život. Politika Evropské unie v ekonomické oblasti se musí více zaměřit na prosazování základních práv oproti zájmům trhu, oproti politice úspor, která občany drtí. Máme jasné důkazy, že tato politika plodí nepříznivé podmínky a neumožňuje lidem plně participovat na občanském životě. Právě lidé musí být v, zájmu, v centrálním zájmu naší politiky v celé Evropské unii. Musíme zajistit jejich blahobyt, respektovány jejich osobních, ekonomických, sociálních a dalších práv. Děkuji vám. Děkuji vám a nyní za ENF eh, paní Auke Zajlstra. Pan, omlouvám se. Děkuji vám, pane předsedo. Politické násilí v Německu a v eh, Polsku vedlo k eh, výzvě předsedy ENF, abychom méně hovořili a více si naslouchali. Ale tohle tady bylo přijato jenom s posměškem. Já si myslím, že to eh, eh, vyvolává obavy. Eh, uvědomme si, že tady máme také právní násilí, administrativní vylučování a tento parlament se mu nevyhýbá. S nadcházejícími volbami zde mají být vyloučeny některé velké zkušeny, skupiny voličů jenom proto, že jsou vnímány jako hrozbou pro Evropskou unii. Můžete být demokrat a přesto chtít rozbít Evropskou unii, pane předsedo. Všechno eh, je oprávněno, eh, včetně vylučování ostatních. Nezničme eh, základní práva, která tak o jejich zachování tak rádi hovoříme. Děkuji bardzo. Děkuji vám a teď Bruno Golniš, máte slovo. Ano, <clears throat> základní práva jsou v Evropě ohrožena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 ne tak, jak to popisuje zpráva. Je to právě akumulace omezujících práv, například svoboda projevu, kritika imigrace. My to tady vidíme, eh, hovoří se o takzvaném rasismu, xenofobii. To, co tady řekl pan Michel eh, před chvílí, kdy se to týkalo eh, politického hnutí, které legitimně vstoupilo do voleb a bylo regulérně zvoleno a Eh, ono stačí, že to pan eh, Michel eh, odsoudí jako nenávistné a protiústavní a tomu stačí a velká většina tohoto seskupení je pro potlačení práv. Tady se hovoří o homofobii, ale legitimní otázky jsou také v souvislosti s negativismem. Máme stovku politických vězňů v Německu, paní Insula Averbeck, která je v roce de, de, de, v 90 letech již vězněna a, a podobně. A to je skandální. Děkuji bardzo, pan posel Pavel. Děkuji, pan Pavel Svoboda má slovo, prosím. Pane předsedo, z celé té zprávy oceňuji zejména první část která klade důraz na právní stát

Děkuji a pane Svobodo, přijímáte modrou kartu od paní Grapiny? domnule președinte uh, stimate coleg sunt. děkuji pane předsedo vážení kolegové vážení kolego souhlasím s vámi ale vy jste zmínil rakousko. Souhlasím s tím, co jste právě říkal, určitě. Potřebujeme zajistit, aby práva jednotlivců byla zajištěna, ale vzhledem tomu, že jste hovořil o Rakousku, tak se vás chci zeptat, co si myslíte o tom, že v Rakousku dochází k diskriminaci dětí, které eh, nedostávají rodinné dávky. já jsem eh, vážená paní kolegyně mluvil eh, o něčem úplně jiném já jsem mluvil o eh, diskriminaci křesťanů v evropě samozřejmě jakákoliv diskriminace která je zároveň protiprávní a poškozuje nějaké lidi v evropské unii se mi taky nelíbí. děkuji. Sofie Intervelt má další otázku. Pýtám pana posla Svobody. Tam se pana Svobody, jestli přijímá tuto otázku. Eh, děkuji. Já jsem vás teď slyšela mluvit o militantních ateistech, nevím, jak ti v Evropě eh, stěžují život křesťanům, nejsem si úplně jistá jak, ale vy jste také eh, říkal, že Evropská unie by se zhroutila

Milé kolegyně, milí kolegové, základní práva jsou trvalá a soudně vymahatelná práva každého občana či občanky jsou zásadní pro evropské chápaní zásady právního státu, dělení moci a demokracie. Pouze inkluzivní společnost je humánní společností. V Evropské unii bohužel základní práva menšin eh, často jim nejsou jak si vyhrazena. Eh, například se i nadále rasisticky diskriminují Romové a já jsem rozhořčen, že